12. července výbor pro právní záležitosti ověřil tedy eh, pověřovací listiny pana Johna Flaka jednomyslně schválil jeho mandát nebo doporučil schválení jeho mandátu od 28. června 2017. Kromě toho na zasedání 7. září